mohu tady dojít k tomu závěru, že musíme i nadále opravdu bedlivě monitorovat vývoj v Iráku a musíme udělat všechno pro to, aby se země stabilizovala, aby byla dobře řízena, aby tam byly respektovány svobody a práva všech občanů. A také chci říci, že musíme využít všechna příle- všechny příležitosti v rámci našich bilaterálních a multilaterálních kontaktu, abychom vyzdvihli opravdu důležitost ambicí a aspirací iránských občanů a abychom přispěli k řešení problémů. V následujících měsících budou eh, probíhat vyjednávání mezi Irákem a Evropskou unii a jsem si jistá, že tato vyjednávání nám pomohou. Dovolte mi, abych vás v tuto chvíli poprosila o vaši podporu a také o podporu v tom, aby toto téma bylo i nadále prioritním pro nás, pro všechny. Děkuji, děkuji mnohokrát paní Tuporajnen. Děkuji vám, Kyoto Sprovedre. A v tuto chvíli chci uzavřít tento bod pořadu jednání a v tuto chvíli se dostáváme k bodu politické prohlášení OSN na vysoké úrovni o všeobecné zdravotní péči, ale ještě předtím, než otevřu tuto rozpravu, tak bych vám chtěl říci, že pokud byste se chtěli účastnit postupu Catch DI, tak samozřejmě se musíte e, zapsat buď to tím tradičním způsobem, anebo elektronickým způsobem na seznam. Samozřejmě doufám, že tady všichni tady máte hlasovací kartičky, to znamená, pokud se chcete přihlásit na Catch DI, tak e, můžete se přihlásit už teď. A paní Typurajnen bude hovořit ještě jednou. Prosím, máte slovo. Děkuji. Cení poslanci a poslankyně, dovolíte-li, si dovolím říct, že hovořit o zdravotní péči tak pozdě je trošku rozpor sám o sobě. Už jsem tady od devíti dnes ráno, myslím, že už bychom teď si zasloužili odpočinek, kdybychom mysleli na vlastní zdraví. Nicméně, i tak jsem ráda, že s vámi mohu hovořit o nedávné události, k níž došlo 23. září v kontextu volného schromáždění OSN o všeobecném zdravotním pojištění, abychom v zájmu budování zdravějšího světa. Sešly se tam eh, hlavy států a předáci v oblasti zdravotnictví a další subjekty, aby se zastávali rozšíření zdravotního pojištění, tak aby ti, včetně těch nejzranitelnějších, nebo měla bych snad říct obzvláště nejzranitelnější, měli přístup ke zdravotnictví kdykoliv ho potřebují, aniž by čelili finanční nouzi. Samozřejmě to šlo o to, aby se získaly nějaké finanční závazky, které posílí eh, investice do zdravotnictví, aby se posílilo všeobecné zdravotní pojištění, včetně přístupu k základním zdravotním službám, kvalifikované zdravotní eh, pracovní síle, přístupu k účinným léčivům a vakcínám pro všechny. Tento ambiciozní cíl byl dosažen v podobě akčně orientovaného prohlášení o všeobecném pojištění, které schválily hlavy států, které zastupovali, všech, všechny členské státy OSN, což je o to podivuhodnější, že to byla naše poslední příležitost před rokem 2023 k dosažení tedy eh, na půli cesty k dosažení eh, cílů, eh, rozvojových cílů do roku 2030. Celá zdravotní agenda pod zastřešená tedy tímto motem, že chceme mít akční plán pro zdravý život a dobrý život a e, samozřejmě to jsou cíle pro jak e, zdravotnické agentury, tak i z vlády. Ty největší velké otazníky nadále přetrvávají, co se týče financování, které zapotřebí od teď do roku 2030, tak abychom dostali našim ambiciozním cílům. Budeme muset zajistit tyto prostředky mixem vnitrostátních financí a mezinárodních e, financovacích mechanismů. To je samozřejmě velký úkol, náročný úkol, ale pokud selžeme, bude naše důvěryhodnost ohrožena. Závěrem, mm, předsedocní poslanci a poslan, poslankyně, si zdůraznit vůdčí roli, kterou Evropská unie a její členské státy musí i nadále plnit eh, v této otázce. V multilaterálním kontextu, který je nám tak drahý, ale který bychom neměli považovat za samozřejmost. 2020 bude jakýmsi testem, protože eh, si budeme připomínat výročí ehm, konference o populaci a rozvoji od čtyř, v 40. letech a pekingské platformy eh, z roku 95 a členské státy budou muset být v čele, aby hájili eh, ten pokrok, který byl tehdy dosažen a abychom zajistili, že nedojde k žádnému ústupu toto, eh, tato evropská vůči role byl, se znovu prokázala na události o, o pojištění na vysoké úrovni a já eh, děkuji za vedení této koalice 58 zemí ve prospěch sexuálního reprodukčního zdraví a práv. Ty, ty jsou samozřejmě součástí eh, agendy 2030 a pilířem všeobecného pojištění investice do sexuálního eh, a reprodukčního zdraví je něčím, co může skutečně univerzalizovat pojištění, tak abychom splnili ten klíčový slib, že nenecháme nikoho stranou do roku 2030. A já chci zdůraznit, že předsednictví vynaloží veškeré možné úsilí při podpoře univerzálního přístupu ke zdravotnictví pro všechny lidské bytosti zejména ti eh, nejzranitelnější kdekoliv a kdekoliv toho potřebují eh, v souladu s eh, celostním přístupem blahobytu, který prosazuje naše finské předsednictví. Grazie, ministra. Kitos. Děkuji, paní ministrině. A nyní za Evropskou komisi poprosím pana komisaře Mimicu. Děkuji, pane předsedající, vážení členové 23. září Hlavy států, vlád a ministři zdravotnictví se schromáždili na okraji hlavného schromáždění OSN. Bylo to poprvé, aby se uskutečnilo setkání o všeobecné zdravotní péči. Přiš, schválili všeobecnou deklaraci všeobecné zdravotní péči, abychom se dostali ke zdravějšímu světu. Komise vítá tuto historickou událost kde členské státy Spojených národů uznaly, že všeobecná zdravotní péče znamená skutečně pro každého přístup k prevenční, léčebné, rehabilitační i paliativní základní zdravotním službám a přístup k účinným léčivům a vakcínám. Členské státy eh, se také zavázali, že budou investovat do primární zdravotní péče, aby zajistili dostupnou zdravotní péči, aby bylo možné chránit zdraví žen a e, dětí a pracovníků a posilovat vládní zdravotnické kapacity. Bohužel, prohlášení rovněž ukázalo, že je tady viditelné rozdělení mezi e, členskými státy OSN, pokud jde o zdravotní práva, reprodukční a sexuální země, například Nizozemí, přišlo s prohlášením ze 25 států, kde velice podporují také eh, sexuální a reprodukční práva. USA spolu s 19 dalšími státy se eh, distancovali od eh, tohoto paragrafu, paragrafu, tam, kde se hovořilo o Eh, sexuálních a reprodukčních právách. Eh, komisař eh, Kajtis, který hovořil za Evropskou unii, pod, pod, podčerp, zdůraznil, že Evropská unie je pro dosažení udržitelných sílů a že všichni mají mít právo na co nejvyšší standardy zdravotnické péče, péče o fyzické i duševní zdraví, protože je to důležité, má-li být společnost stabilní, prosperující a má-li mít eh, sociální zabezpečení. Je třeba komplexně řešit zdravotnictví eh, spolu se základním přístupem, který už eh, máme prostřednictvím Evropského pilíře třetí, o sociálních právech. Potřebujeme všechny politiky, které vycházejí za rámec samotného zdravotnického sektoru. Musíme pracovat také na genderové rovnosti, na správných hygienických podmínkách, aby byla voda čistá, aby byla slušná práce práce, aby byla sociální bezpečnost. A to teprve může přinést ty eh, hmatatelné výsledky, o které nám jde. V, tímto směr, v tomto smyslu bo Evropská unie se i nadále měla zasazovat o podporu a ochranu a eh, realizaci všech lidských práv, včetně práva na sexuální a reprodukční zdraví. A měla by pokračovat v plné a efektivní eh, implementaci pekinské platformě pro akci, což bylo dohodnuto v novém konsensu pro výjem. V listopadu se bude konat eh, eh, v listopadu v Nairobi. A zase tam budeme hovořit o pokroku, kterém se dosáhlo například na mezinárodní konferenci, která, která přijala prohlášení již 25 lety a učinil se velký pokrok. A já jsem rád, že také tam bude zastoupen Evropský parlament eh, Evropská unie skutečně vedla k velice dobrým výsledkům, přinesla dosle výsledky. Mezi lety 2013 a 2017 Evropská unie přispěla více než 19 milionů zdravých narození, protože je tady více kvalifikovaných zdravotníků. Je tady mnoho milionů dětí, které jsou imunizovány. 57 milionů žen dostalo podporu, aby mohly používat antikoncepci. 11 milionů lidí dostalo možnost léčby, která jim zachránila život, kteří měli HIV. A bylo 600 milionů lůžek bylo eh, distribuováno pro ochranu proti malárii. Také podporujeme činnost VHO. Nedávno Evropská unie s VHO podepsala dohodu na 102 milionů euro. Je to partnerský program, který prioritizuje posilování zdravotnictví a všeobecnou zdravotní péče. Jakožto globální lídr Evropská unie bude i nadále podporovat partnerské státy v jejich úsilí vybudovat dobrou, kvalitní a odolnou eh, zdravotní péči. Tím, že bude zajišťovat spravedlivý přístup k lékařským službám a zajistí všeobecné zdravotní pojištění. Tím pádem se budeme snažit dosáhnout našich ctižádostivých cílů všeobecná zdravotní péče pro všechny v roce, do roku 2030. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Pane komisaři, a nyní začneme s kolem příspěvku za politické skupiny a za EPP. Má slovo pan Monserrat, prosím. Paní Monserrat. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, podařilo se nám hodně pokročit v boji proti příčinám mnohých velkých eh, nemocí. Ano, co se týče eh, dožití, tak eh, to se hodně navýšilo. Taky se nám podařilo hodně pokročit v oblasti HIV a taky se nám podařilo o polovinu snížit oběti malárie. Nicméně ten vývoj a pokroj Eh, je velmi nerovný mezi různými státy, protože tady máme stále větší propast mezi těmi státy, kde lidé žijí nejdéle a nejkratší dobu. Každé dvě vteřiny někdo mezi 30 a 70 lety umírá někdo na sexuálně eh, přenositelné nemoci a Tady vidíme teda zcela jasné statistiky, které dokazují, že všeobecná zdravotní péče nejenže zlepšuje naše zdraví, ale zároveň je také hnacím motorem hospodářského rozvoje a růstu. My máme ty nejlepší systémy veřejné všeobecné zdravotní péče, protože se soustředíme na všechny věkové skupiny. Začínáme u těch nejmenších dětí, investujeme také do těch nejpokrokovějších eh, technologií a kromě toho také se řídíme principem univerzálního přístupu pro všechny. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme o něčem, co chce globálně vlastně následovat eh, ten cíl udržitelnosti, tak chci říci, že Evropská unie má dvě silné stránky. Za prvé, prvním nástrojem je náš evropský model zdravotní péče a za druhé náš model mezinárodní spolupráce. A právě proto vyzývám eh, Finsko, stejně jako Evropskou komisi, k tomu, aby intenzivněji začala spolupracovat s dalšími státy světa tak, aby se mohli také přiučit eh, v oblasti univerzálnosti přístupu ke zdravotní péči péče. Těch e, mnoho miliard, které investujeme do zdravotní péče, musíme investovat i nadále a musíme investovat také více do mezinárodní spolupráce. Musíme udělat všechno pro to, abychom se věnovali opravdu všem oblastem, oblasti Eh, výživy, oblasti pediatrické péče, oblasti péče o matky a děti. Musíme se, eh, musíme se snažit udělat všechno pro to, aby neumírali předčasně děti z důvodu sexuálně přenositelných nemocí. Prostě to jsou ty naše hlavní priority a myslím si, že pokud se na to opravdu zaměříme, tak můžeme dokázat, že v roce 2030 bude všeobecná zdravotní péče realitou opravdu pro všechny. Děkuji, děkuji mnoho mnohokrát Měli jsme tady nějaký menší technický problém s měřením času, to znamená, mohla jste hovořit trošičku déle, ale samozřejmě byla to naše vina, takže vám nikdo nic nevyčítá. Také chápu, že i pro vás bylo složité vlastně kontrolovat ten čas, ale dobrá, nevadí. A e, vím, že pan Ferreira si vyžádal modrou kartu vlastně úplně od začátku a my jsme říkali, říkali, že bohužel modré karty v tuto chvíli, v tuto pozdní hodinu nemůžeme eh, přijmout. A teď za SAD bude hovořit paní Helen Fritson. Prosím, minuta a půl. Tak, herr talman, och god kväll allesammans. Vi... Děkuji vám všem. My, socialisté a demokrati, se těšíme z tohoto z toho prohlášení OSN protože chceme dosáhnout cílů udržitelného rozvoje. Přejeme si, aby zdravotní péče byla univerzálně přístupná pro všechny, všem lidským bytostem celého světa. V nás přístup eh, ke zdravotní péči, péči je eh, základním lidským právem. Všichni lidé musí mít přístup eh, ke kvalitní zajištěné péči, ať už se nacházejí kdekoliv, ať je jakékoliv jejich pohlaví, věk, bez ohledu na sociální původ. Nikdo nesmí být z této, o, tuto, o tuto péči připraven nebo z ní vyloučen. Ale není tomu tak ve všech oblastech světa. A e, ne všichni mají přístup k péči v oblasti reprodukčního sexuálního zdraví. E, často se tato e, péče ženám zejména upírá. A Evropská unie a členské státy musí v tomto ohledu na sebe vzít velkou zodpovědnost. Musí zajistit právo žen na potrat. Je to základní právo. Každý člověk si musí eh, rozhodovat o svém vlastním těle, jak chce. A my, socialisté, se budeme být za to, aby všichni měli stejná práva, aby všichni měli právo na kvalitní a bezpečnou péči. Děkuji. A nyní za skupinu Renew pan Trier Lenoir. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Prohlášení eh, malého schromáždění OSN o všeobecném pojištění uznává velký dopad environmentálních podmínek na lidské zdraví. Například znečištění ovzduší zodpovídá na 400 tisíc předčasných úmrtí jen v Evropě a na mnoho, eh, za mnoho rakovin. Kontaminace potravin a vody toxickými látkami může vést k reprodukčním, problé- reprodukčním problémům. Klimatické změny vyvolávají infekce, eh, které se šíří eh, prostřednictvím hmyzu, komáru, ty se blíží do Evropy. Dva případy Ziky, například u nás ve Francii, byly diagnostikovány v ten týžden. Takže boj s klimatickými změnami je jednoznačným cílem ehm, všeobecné zdravotní péče. A v tom mají, eh, má roli lídra Evropská unie, jak eh, bylo připomenuto. Evropský parlament a komise pracují na ehm, green, novém Green Dealu a to je zásadní priorita. Právo na zdraví je základním lidským právem. Hlavním cílem toho Green New Dealu je eh, udržet lidské zdraví a vůbec globální zdraví, tak, aby z toho vznikl jakýsi pozitivní eh, kruh pro zdraví lidí i přírody. V našem boji s klimatickými změnami bychom měli eh, klást do popředí vzdělávání, abychom nevyvolávali, nevyvolávali další nerovnosti. A nedílný vztah mezi životním prostředím a zdravím nás musí vést k implementaci environmentálních politik s ohledem na dlouhý život v dobrém zdraví. To, je, ne, to by byl nejlepší ukazatel eh, tohoto nového Green Dealu. Děkuji. Madame E a děkuji. A teď eh, za skupinu zelených European Free Alliance, eh, pan de Suter. Eh, pane komisaři, paní ministrině, velice vítám projev pana komisaře na zasedání na vysoké úrovni, kde prohlásil, že Evropská unie i nadále bude ujišťo, usilovat o to, aby ve všech členských státech a partnerských státech se stalo skutečností všeobecná zdravotní péči. Zdůraznil, že je důležité, aby ve všech politikách se zdůrazňovalo zdraví a také zdůraznil, že přístup musí být založen na právech. Ale je to třeba také uskutečňovat. Nejprve je třeba skutečně investovat, eh, aby se zajištěl rovný přístup k zdravotní péči. Teprve pak všeobecná zdravotní péče bude skutku všeobecná. Já bych se chtěla zmínit o jedné konkrétní záležitosti jako eh, předseda Evropského parlamentního fóra pro sexuální a reprodukční eh, práva. Velice mě trápí, že některé členské státy, dokonce Evropské unie, byly proti paragrafu na toto téma v výsledném dokumentu. Naštěstí naštěstí tady byla silná aliance progresivních zemí, eh, takže standardy týkající se těchto práv a ženských práv se do deklarace dostaly na, na základě eh, eh, z přístupu z vycházejícímu zpráv by měla Evropská unie v jednotě hájit právo na zdraví žen a, a dětí na z evropské i světové úrovni, protože bez rovného přístupu k sexuálnímu reprodukčnímu zdraví nebude možné zajistit zajistit všeobecné eh, zdravotní péči. A bych si panu komisaři poděkovat za jeho, za to, jak se o to zasazoval. Děkuji mnohokrát, pane kolego. A eh, teď eh, za jde skupinu paní Baldasa. Del mondo. ano, samozřejmě všichni mají právo na kvalitní, adekvátní zdravotní péči a to nezávisle na tom, kde se člověk narodí, což je v podstatě opravdu základní lidské právo. To znamená, že musíme zajistit všeobecnou zdravotní péči. Bohužel v dnešní době polovina obyvatel této planety nemá přístup k takovéto zdravotní péči. A kromě toho miliony lidí trpí opravdu extrémní chudobou. To znamená, že si takovou to péči prostě nemůžou v žádném případě dovolit. To znamená, musíme se soustředit i na prevenci potřebujeme finanční eh, prostředky do národních systémů. Kromě toho je třeba zajistit celoplošný screening těch nejhorších eh, nemocí. Musíme také více investovat do rozvoje a vývoje a musíme se zaměřit právě na výzkum v těch eh, nejchudších zemích. Musíme zajistit všem lidem důstojný život. A je třeba také říci, že náš eh, stát má naštěstí opravdu velmi dobrou zdravotní péči, která samozřejmě má ještě potenciál zlepšení, ale v každém případě může být také příkladem pro mnohé další státy. Za GUE NGL pan Ferreira. Prosím. Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Polovina obyvatel této planety nemá přístup k všeobecné zdravotní péči a k základním veřejným službám. OSN to chce dosáhnout do 11 let. Pokud ale budeme pokračovat tak, jak jdeme v tuto chvíli, tak si to nedovedu představit. Co se týče režimu všeobecné zdravotní péče pro všechny lidi, tak to by znamenalo, že všichni mají přístup opravdu ke zdravotní péči, paliativní péči a ta musí být opravdu přístupná otevřená úplně pro všechny, i pro ty, kteří nemají příliš mnoho finančních eh, prostředků. Musí tady platit právě princip univerzálnosti. To znamená, nemůže docházet eh, nadále k té merkantilizaci a neustálému přepočítávání nákladů na zdravotní péči. Je třeba se podívat opravdu na to, jak ten rozvoj a vývoj probíhal v posledních letech. Podívejte se, zdraví, to je právo, to není ekonomika, to není biznis. Musíme ještě více posílit naše snahy právě v oblasti mezinárodní spolupráce. Tady ta cesta, která před námi stojí, je opravdu velmi dlouhá a proto považujeme za opravdu extrémně politování hodné to, že ty největší strany tohoto parlamentu nejsou ochotny takovéto iniciativy podporovat. Děkuji. A teď bude mít slovo kolega Francen. Děkuji vám, drazí kolegové, kolegyně. Je dobře, že dnes máme tuto rozpravu o všeobecném pojištění, protože ve světovém měřítku je pořád ještě tolik lidí, kteří nemají tento přístup a dokonce i v Evropské unii jich je příliš. Pořád eh, jsou lidé, kteří z důvodu například finančního eh, nedostatku nemají eh, právo na zdravotní péči, na kterou by měli mít právo. Takže tento cíl OSN je důležitý rozvojový cíl. Já bych se chtěla pozastavit nad jednak cílem eh, životního prostředí, protože bez životního prostředí nemůžeme hovořit o zdraví. Musíme bojovat proti těm neviditelným látkám, které nám škodí. A také eh, zdraví při práci. Zna ochrana zdraví při práci například před eh, toxickými látkami na pracovišti. Příliš často jsou chudí, nemocní a nemoc zase produkuje tu chudobu, takže je to začarovaný kruh. Na evropské i mezinárodní úrovni musíme daleko více investovat do politiky očkování. Neočkovat jí představuje riziko pro celou populaci. A pak jsou tu také otázky psychologického zdraví, 600 miliard eur je to, co, eh, to, to, ta částka, kterou potřebujeme, takže musíme zdvojnásobit naše úsilí. Sexuální reprodukční zdraví, tam jsme již slyšeli dnes hodně a já se připojuji ke všemu, co bylo řečeno, takže naše ambice jsou obrovské a eh, do roku 2030 musí, a musíme dosáhnout tohoto cíle a tím již eh, končím svůj příspěvek. Dank, grazie mille, kolega. Děkuji a nyní má slovo pan Serdas na minutu a půl. Paní Serdas. Takže primární zdravotní péče je nejefektivnějším, nejúčinnějším způsobem, jak eh, dosáhnout eh, našeho cíle. Ale abychom dosáhli udržitel, eh, cílu udržitelného rozvoje do roku 2030, musíme postupovat před rychleji. Přihledněme ke koncentraci eh, například lidských zdrojů ve zdravotnicích, Ty jsou všichni v těch velkých městských oblastech, ale chybí v těch odlehlejších zónách. Madeira, Porto Santos, další nejvzdálenější zóny, eh, kde pouze 64% lidí mají svého eh, všeobecného lékaře. To znamená, že pořád hodně lidí prostě nemají doktora, který zodpovídá primárně za jejich zdraví. Je tudíž potřeba posílit všechny iniciativy, které umožní eh, implementovat politiky na podporu zdravotní péče ve všech oblastech. Musí to být samozřejmě sociální, environmentální a tak dále. Je zásadní, abychom posti, poskytli více pobídek pro profesionály ve zdravotnictví, zejména v těch eh, znevýhodněných odlehlých oblastech a tím zlepšit přístupnost kvalit, ke kvalitní péči. Od poslední analýzy, analýze je jasné, že je to politická výzva, takže my musíme přijmout toto politické rozhodnutí. Pokud do toho nebudeme investovat, tak vlastně deinvestujeme od naší celé společnosti. Děkuji. A je tu na vás modrá karta. Od pana Cogona. Sokola. Prosím. Pane Sokol gospodine podpredsjedniče. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já jsem opravdu velmi rád, že zde byl zmíněn jeden z existujících problémů v souvislosti s nerovným přístupem ke zdravotní péči také v rámci EU a já chci vědět, jakým způsobem eh, nebo která politika by to mohla zlepšit. Má to být tedy politika soudržnosti? Podívejte se, Madeira a další státy Evropské unie, východní státy Evropské unie, jak to chcete, jak prostřednictvím jaké politiky to chcete zlepšit? prohlášení OSN v roce 86 katalánský socialista, ne, ne, ne, pardon, pardon, omlouvám se, paní Serdas musí ještě odpovědět na tu modrou kartu, ano, prosím. Já mám 22.36 mluvit, ne? Omlouvám se vám já se vám omlouvám, vy budete hovořit poté, ale nejdříve paní Serdas musí odpovědět na tu modrou kartu. Vy samozřejmě jste na seznamu řečníků, v každém případě ano, nebojte se. Takže prosím. Děkuji, děkuji kolego za vaší odpověď. Je velmi důležité, aby evropské státy obdržely opravdu dostatek podpory, aby mohli vyřešit tyto problémy. A všeobecná zdravotní péče je v každém případě a přístup k ní jeden z hlavních problémů, na který se musíme zaměřit. Všichni, všichni občané musí mít přístup k řádné zdravotní péči. Pokud hovoříme o vzdálených regionech, kde lidé nemají přístup ke zdravotní péči, to znamená, hovoříme opravdu o lidech, kteří tento přístup nemají v těchto vzdálených regionech a s tím se musíme popasovat. Děkuji Děkuji, děkuji a teď bude hovořit pan Če. Máte slovo, prosím. Paní Če. Děkuji. Zdraví je samozřejmě lidské právo, ale jak zajistit, aby ho lidé mohli opravdu požívat? Máme příliš mnoho nesplněných, nesplněných potřeb a nerovných zkušeností. Jakožto doktorka vám mohu říci, že přístup ke eh, kvalitní péči například u nás doma v Maďarsku to není právo, je to privilegium. Máme jednu z nejnižších e, e, délek života. A e, přístup k lékařské péči často závisí pouze na schopnosti platit, ne na potřebě. Lidský kapitál je klíčem dobře fungujícího zdravotního systému. To musíme uznat. A my musíme zajistit, aby lékaři a sestry byli oceněni, neboť jsou pilíři společnosti. Zajištění kvalitní zdravotní péče je cílem sociální ochrany. Měla by to být priorita členských států, ale my musíme bojovat za to, aby evropská politika soudržnosti lépe sloužila zdraví našich občanů. Musíme vynakládat tlak na vlády, aby všichni občané mohli vykonávat své základní právo zdravotní péče a těšit se dobrému zdraví bez ohledu na zdraví, pohlaví a sociálnímu statutu. Děkuji vám, kolegyně a nyní paní Konečná na minutu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás si ještě možná pamatují že jsem se v roce 2017 stala jednou z tváří kampaně o příležitosti vytvoření plánu cesty k dosažení univerzálního zdravotního pojištění pro všechny do roku 2030, který vytvořilo evropské fórum pacientů

Děkuji, děkuji, a děkuji vám, kolegyně. A v tuto chvíli má slovo pan Sokol. Minuta a půl, prosím. Lepo, gospodine podpredsedniče. Známo to se... Děkuji vám. Děkuji, děkuji. Bohužel máme technický problém, není tlumočení z tohoto jazyka. Ono co bych svako istaknul, a to je řečeno i u nekim od prijašnjih rasprava, da velike razlike i problemi s dostupnosti zdravstvene zaštite postoje i unutar same europske unije i doista možemo vidjeti razlike. Ano, ty rozdíly v přístupu k všeobecné zdravotní péči jsou opravdu velmi velké mezi různými členskými státy a poté také městské oblasti a venkovské oblasti v různých eh, členských státech střední a východní Evropy. A to už vůbec nezmiňujeme v tuto chvíli ty nejvzdálenější regiony. Bohužel Evropská unie nevědomně přispívá také k prohlubování těchto problémů a rozdílů prostřední prostřednictvím svých úsporných politik, které přijali hlavně po vypuknutí ekonomické krize. EPP má mezi svými prioritami právě přístup k všeobecné zdravotní péči a myslím si, že musíme udělat všechno pro to, aby ty základní problémy byly co nejdříve vyřešeny. Evropská unie má různé nástroje, které může použít pro vyřešení těchto problémů. Jedním z těchto nástrojů je také politika soudržnosti, protože politika soudržnosti vychází z principu solidarity. To znamená, že by měla pomáhat těm oblastem, které jsou vzdálené a méně rozvinuté a měla by jim pomoci se rozvinout na úroveň těch více rozvinutějších regionů. To znamená, musí to být na prvním místě našich priorit. Děkuji. A teď má slovo kolega Čiodáru. Minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím to říct stručně, ale když je řeč o zdraví zvlášť, protože já jsem lékař z Jaše, z, nemo, z nemocnice a je jasné, že my výjíždíme k mm, naléhavým situacím a tak dále a musíme hovořit o zdraví jakožto o zcela základním právu. Takže je tu, jsou tu dvě části, vzdělávací a ekonomická. Podle mě vzdělání v oblasti zdraví to vychází už z školy. Musíme podporovat zdravý životní styl, Eh, a pak je tu ovšem i ekonomický aspekt, ekonomická bariéra. A to musíme eh, řešit tak, abychom zavedli jakýsi evropský standard kvality zdravotní péče, aby v Jaši, ve, Stras, ve Štrasburku, v Bruselu a v Římu byla ta péče na stejné úrovni. A pak je tu eh, samozřejmě program pro eh, ženy, aby se například, abychom byli schopni diagnostikovat včas některé formy rakoviny, jako je například rakovina prsu. A máme tu také mechanismus civilní ochrany, to je jasné. Škoda, že je tu jenom 10 lidí v sále, i když hovoříme o tak důležitém tématu. Děkuji vám, pane Čuhodáru. Děkuji vám a nyní máš slovo pan Majorino na minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Loni v září eh, deklarace Spojených národů o všeobecném zdravotní péči, tedy zářijová deklarace svědčí o tom, jak velice jsme odáni v této věci. Mělo by to být něco daného, ale bohužel tomu není. Abychom dosáhli všeobecné zdravotní péči, bylo by třeba zajistit přístup pro všechny lidi ke kvalitním zdravotním službám, k zásadní vakcinaci, k zásadní, základní eh, zdravotní péči a samozřejmě museli bych v tom také zajistit zdravotnický personál a to vše si samozřejmě vyžádá obrovské změny a také velké investice, tak, aby bylo možné zajistit výrazné změny. Nejde jenom o náklady, protože nakonec ty investice přesahují materiální výsledky. To samozřejmě vše by muselo být součástí soustředěného úsilí a přístupu. Je třeba hájit muže, ženy, děti. Eh, děkuji mnohokrát a tady je modrá karta od pana Sokola. Akceptujete ji, prosím? Děkuji vám. Ano, pane kolego. Eh, vy jste tady zmínil řadu věcí, které, jak jste přesvědčen, by se měly udělat, aby se tento problém vyřešil. Mě by zajímalo toto. Členské státy eh, v Evropské unie mají samozřejmě na starosti primární zdravotní péči. Evropská unie by měla podle vás hrát větší úlohu v oblasti zdravotnictví a že by měla také alokovat finanční prostředky, aby ovlivňovala zdravotnickou politiku v členských státech a může Evropská unie celkově přispět k lepší zdravotní péči? Ano. Děkuji. Ano, Já jsem naprosto přesvědčen, že opravdu Evropská unie by měla investovat zdroje, to znamená, že Evropská unie by měla být skutečně konsistentní. Měla by opravdu konsistentně řešit tuto stále závažnější otázku a je třeba činit eh, nezbytné volby. Jsou důležité a když by to nedělala v této klíčové době, kdyby nevěnovala potřebné finanční prostředky, prostředky na všechny tyto věci, například z důvodu úsporných opatření, pak by to byl velice závažný problém. A já jsem opravdu přesvědčen, že Evropský parlament musí také jít velice efektivně tímto směrem a postarat se o pozbyt nezbytné investice do zdravotnictví. Děkuji vám, pane Majorino, a nyní má slovo pan González. Děkuji, děkuji, pane, před, eh, pane předsedo. Ano, toto prohlášení OSN je velmi důležité. V roce 1986 jeden hrdina socialista e, z katalánské MNZU hovořil o tom, že náš stát potřebuje všeobecnou zdravotní péči. Nicméně několik desítek let poté e, e, španělská lidová strana tuto možnost vlastně smetla ze stolu. A co se stalo? Mnoho desítek tisíc lidí ztratilo přístup ke zdravotní péči v roce 2018 další vláda, socialistická vláda, se rozhodla eh, k tomuto vlastně to všechno převrátit, protože chtěl ukázat také to, že prostě musíme být obezřetní k tomu, co dělá pravice. A proto také Pedro Sanchez znovu zavedl univerzální přístup ke zdravotní péči, protože tato péče nemůže diskriminovat nikoho na základě jeho původu, pohlaví, zdraví nebo čehokoliv jiného. Ale musíme se, musíme se opravdu podívat na to, k čemu, k čemu směřujeme a musíme si chránit ty naše priority a práva. Děkuji, děkuji, pane Gonzálesi Casaresi. Eh, paní Monserrat má na vás modrou kartu. Eh, akceptujete ji? Ano, prosím. Španělsko, Španělsko nikdy, nikdy nikdy nezrušilo univerzální, univerzální přístup ke zdravotní péči. Vy jste lhal. Já musím paní Monserrat říci, že ano, oni, oni vyhlásili tehdy dekret. Ano, máte pravdu, bylo to trošičku jinak, protože tehdy šlo v podstatě o to, aby E, přístup ke zdravotní péči, aby vlastně tento přístup ztratili lidé, kteří opustili naší zemi na dobu delší jak tři měsíce. Já vím, že vy jste nebyla tou, která toto opatření přijala, ale vy jste byla spolu zodpovědnou. A podívejte se, v Madridu se v tuto chvíli připravují velmi podobné zákony, které chtějí diskriminovat eh, různé lidi v přístupu ke zdravotní péči. Prostě je to tak. Děkuji. Děkuji a tímto vlastně uzavíráme seznam řečníků a přicházíme k postupu ke GDI. Takže paní Ward, prosím. Uh, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hrdá, že patřím k politické straně, která se spolučastnila vzniku naší všeobecné zdravotní eh, služby NHS, tak aby byla, byla zdravotní péče přístupná všem od kolébky k hrobu. A Eh, my jsme to udělali vlastně už po druhé světové válce, když ještě existovaly příděly na lístky. A eh, tehdy jsme eh, se poprali s, s velkými farmaceutickými podniky eh, a t, tak, aby lidé byli důležitější než zisk. To je základní eh, lidské právo. Bohužel ne všichni mají tuto záchranou síť. Eh, já jsem však hrdá na to, že Evropská unie podpořila 57 milionů lidí při používání antikoncepce, že eh, miliony dětí byly očkovány, že eh, byly eh, dokonce distribuovány sítě proti malárii. Musíme bojovat za splnění tohoto rozvojového cíle do roku 2030 aby skutečně nikdo nezůstal stranou. Děkuji mnohokrát. A už nemáme další požadavky v rámci Ehm, ehm, každý aj, takže slovo má pan komisař. Já vám gracie mele. Eh, pane předsedající, paní ministrině, vážení poslanci, velice vám děkuji za velice aktivní a velice užitečnou rozpravu. Myslím si, že z ní zcela jasně vyplivilo, že všichni sdíláme eh, hodnoty všeobecnosti, kvality a rovnosti v přístupu zdravotní péči, což tedy je eh, cílem, tedy všeobecná zdravotní péči, aby všechny zdravotní zdravotní systémy v Evropské unii na tom byly postaveny. Přijetí eh, deklarace OSN je velice důležitým úspěchem, protože to podporuje hlavní eh, hodnoty Evropské unie. Musíme ale zajistit, aby ty významné závazky ze strany členských států OSN se přetvořily v konkrétní akce na celé země kouly. V tomto smyslu velice vítáme i to, že prohlášení také zahrnuje formální mechanizmy mechanismus revize, abychom mohli inventarizovat pokrok v roce 2020 a 2022. Výsledky by měly být základem pro přijetí našeho přístupu a dalších snah, než bude svolána další schůze na vysoké úrovni 23, kde bude provedeno komplexní přehled realizace přijatých závazků. Evropská unie i nadále bude podporovat všechny země, které jsou ochotny postupovat k všeobecné zdravotní péči prostřednictvím našich vnějších akcí, včetně vnější části příslušných evropských politik a našich mezinárodních partnerství na úrovni státu, na úrovni regionální i na úrovni globální. Děkuji. Ano, mnohokrát děkuji, pane komisaři. A nyní má slovo za radu paní Tuporajnen. A chtěl vám také velice poděkovat, že jste tady vydrželi ten nekonečný maraton. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Na závěr, na závěr bych vám velmi ráda poděkovala za velmi užitečnou a plnou debatu a mohu vás ujistit, že finské předsednictví udělá vše, co bude v jeho silách, na podporu všeobecné zdravotní péče, tak abychom opravdu podpořili všechny tam, kde bude třeba. A to je také v souladu s ekonomikou blahobytu, o které hovoříme v rámci našeho programu. Všeobecná zdravotní péče je udržitelnou investicí a proto je třeba zohledňovat práva žen a dívek i v oblasti reprodukčního zdraví. Evropská unie, která podporuje multilateralismus i s OSN, bude dělat všechno pro to, aby všechna tato práva byla opravdu chráněna v širším kontextu se základem pekinské platformy. Děkuji vám, děkuji vám v tuto chvíli ještě jednou za pozornost a v tuto chvíli si myslím, že si všichni zasloužíme slyšet dobrou noc, dobrou noc, protože spánek je pro zdraví opravdu velmi důležitý. Ano, já nemůžu s tím více než eh, souhlasit. Děkuji vám mnohokrát, paní ministrině Kietos, a tímto uzavírám naši rozpravu a budeme pokračovat. Zítra 24. října začínáme v 10, budeme pracovat eh, do dvou a poté zase od eh, půl třetí do čtyř. Děkuji mnohokrát všem.